Buongiorno e Dobrý den, vážené kolegyně a kolegové. Prosím, zaujměte místa, abychom mohli eh, začít s hlasováním. Na pořadu jednání je hlasování o zprávě eh, paní King Gonč o evropském nástroji mikrofinancování pro zaměstnanost a začlenování. Je to tedy nástroj zvaný progres. Chci vás upozornit, že pozměňovací návrhy 35 a 40, až 44 byly staženy. Zahájíme tedy hlasování. Nejdříve budeme hlasovat o prvním kompromisním bloku pozměňovacích návrhů. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Blok kompromisu číslo 1 je schválen. Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu číslo 11. Bude to jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali? Uzavírám hlasování. Pětset třicet tři eh, hlasy z toho 67 pro, 453 proti. Jedenáctý pozměňovací návrh je zamítnut. Je tu žádost o oddělené hlasování od skupiny ALDE o pozměňovacím návrhu 13 a tato žádost byla stažena. Prosím, kolego, máte slovo. Pane předsedo, můj přístroj hlasovací nefunguje. Hlasoval jsem ve prospěch návrhu, ale chci upozornit ještě jednou, že můj hlasovací přístroj nefunguje. Ano, pošleme vám technika, aby vám spravil hlasovací e, přístroj a bereme na vědomí vaše hlasování. Přejdeme k hlasování o pozměňovacím návrhu číslo 14. Jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Avete votato tutti? Všichni hlasovali? Uzavírám hlasování. Celkem 566 hlasů pro 94, proti 351. Pozměňovací návrh je zamítnut. Budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu 51, jmenovité hlasování, které tímto zahajuji. Všichni hlasovali? Uzavírám hlasování. 570 přítomných. Z toho 488 pro, 80 proti, pozměňovací návrh 51 je přijat. Pozměňovací návrh 1 a 45 odpadají. Budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu 15 a 46 a to jmenovitě. Zahajuji jmenovité hlasování. Uzavírám hlasování. Celkem 578 pro bylo 73, proti 491, pozměňovací návrhy 15 a 46 jsou zamítnuty. Hlasovat budeme o pozměňovacím návrhu 65. Zahajuji jmenovité hlasování. Všichni hlasovali? Uzavírám hlasování. Přítomno 587, 492 pro, 81 proti. Pozměňovací návrh je přijat budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích 67 a 68 společně. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Jsou přijaty. Budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích 18 a 50, které jsou identické a to jmenovitě zahajují jmenovité hlasování. Všichni hlasovali? Uzavírám hlasování. Přítomno 594, pro 70, proti 522. Pozměňovací návrhy 18 a 50 jsou tedy zamítnuty. Budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu 69. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Je přijat. Budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích 21 a 47, které jsou identické. Jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali? Uzavírám hlasování. přítomno 596, eh, pro 89, proti 372. Pozměňovací návrhy jsou zamítnuty. Budeme eh, hlasovat o pozměňovací návrhu 48, jmenovité hlasování, které tímto zahajuji. Všichni hlasovali? Uzavírám hlasování. Celkem 602 hlasy pro bylo 72, proti 518. Pozměňovací návrh je zamítnut. Budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu 49. Zahajuji jmenovité hlasování. Všichni hlasovali? La votazione è chiusa. Uzavírám hlasování. Celkem 605 hlasů pro 86, proti 518. Pozměňovací návrh je zamítnut. Budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu 82. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Je přijat. Budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu 54. Kdo je pro? proti, zdrželi se, přijat. A proto pozměňovací návrh 4 odpadá. Budeme hlasovat o pozměňovací návrhu 5. Zahajují jmenovité hlasování. Všichni hlasovali? Uzavírám hlasování. Celkem 609 hlasů. Pro 90, proti 383. Pozměňovací návrh je zamítnut. Budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu 56. Zahajuji jmenovité hlasování. Všichni hlasovali? Uzavírám hlasování. Celkem 608 hlasů pro, 516 proti 66. Pozměňovací návrh je přijat. Pozměňovací návrh 81 je stažen. Budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu 55. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Pozměňovací návrh je přijat. Hlasovat budeme o návrhu výboru, tak jak byl pozměněn, kdo je pro tento návrh, kdo je proti, kdo se zdržel. Tento návrh je přijat. A teď budeme hlasovat jmenovitě o legislativním usnesení. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Uzavírám hlasování. 602 hlasy pro, 516 proti 82. Usnesení je přijato a já blahopřeji paní zpravodajce, paní Genč. Přejdeme k vysvětlení hlasování. Předávám slovo panu Aldu Patričelovi na jednu minutu.